kedves kollégák rátérünk a szavazatindoklásokra. tájékoztatom önöket hogy sok szóbeli szavazatindoklási kérelmet juttattak el hozzánk. Dalším bodem je vysvětlení hlasování. Ráda bych vás informovala o tom, že jsme dostali mnoho žádostí o vysvětlení. Zároveň vás musím informovat, že schůzi musíme ukončit nejpozději ve, ve tři čtvrtě na tři, tak aby bylo možno sál připravit na další schůzi. To znamená, že ta vysvětlení, která nezazní dneska,